del día es el relativo al informe de la señora Máme zprávu paní Better. Akční plán Evropské unie proti obchodování s e, druhy z divoké přírody, takže slovo má paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo, a já chci poděkovat panu komisaři.